Doporučení pro druhém čtení Nilse Torverce jde o směrnici o jakosti paliv a směrnici o energii z obnovitelných strojů. Nejprve dostane slovo pan zpravodaj, následně pan komisař. Rád bych se omluvil za to, že jsem přišel s lehkým spožděním, ale bylo to dáno tím, že se mi nepodařilo brzy vstát a připravit se. Slovo má pan zpravodaj, prosím. Está todo. Ah, está ahí. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych eh, chtěl eh, vyjádřit eh, hlubokou vděčnost k svým spoluspravodajům, sínovým spravodajům za jejich práci. Probíhá tady určitě zajímavá skupinová dynamika. Jsme z různých stran, máme eh, různá stanoviska a jsme z různých zemí. Máme různé priority. Ale navzdory všem těmto rozdílům eh, se eh, dáváme dohromady. Dali jsme se dohromady v tomto procesu a myslím, že jsme skončili jako velmi dobrý přátelé, nebo docela dobrý přátelé, navzdory všem těm rozdílům. I když tady není předsednictví, eh, rád bych eh, vyjádřil vděk za eh, jeho fungování. Protože bez jejich zásadního příspěvku já jsem věděl, že mm, měli velice špatný začátek na radě, ale snažili se maximálně. A po pohybu eh, doleva a doprava a do, eh, nahoru a dolů eh, se nám nakonec podařilo získat velice technický, tedy, tedy dostat tu velice technickou i ideologickou otázku před. Znepokojují mě ovšem dvě věci. My jsme si stanovili snížit Eh, cíl eh, snížit emise skleníkových plynů a otevřít Evropu eh, technologickému pokroku. A po všem tom hlasování na Envy jsme si museli klást otázku, jestli jsme vůbec dosáhli to, co jsme dosáhnout chtěli. Upřímná odpověď je, že nikoli. Měli jsme mnohem vyšší cíle. Snažili jsme si vyšší cíle tak, abychom mohli snížit emise skleníkových plynů, aby Evropa se dostala do pozice, kdy budeme moci splnit své cíle na leta 2030, 2000, pardon, 2020, 2030 a dokonce 2050. Já vím, eh, že mý eh, stínoví s eh, jsou velice znepokojení naší schopností možnou eh, dosáhnout těchto cílů. Také jsme chtěli otevřít Evropu technickému pokroku a myslím, že to byl pravděpodobně velmi důležitý cíl, protože eh, pokud eh, se Evropa technologicky nepohne, tak skončí vzadu, bude odsunuta na druhou, třetí nebo čtvrtou kolej ve světě. V tomto ohledu tady máme určité systémové nedostatky. Máme blokační menšinu na radě a tato blokační menšina někdy se stane eh, diktaturou menšiny. Protože tady máme členské státy, eh, které se obávají budoucnosti a když se obávají budoucnosti, tak se neodvažují přijmout správná rozhodnutí, chopí se ruční brzdy a ji ovládají Evropu. Myslím si, že tento systematický nedostatek fungování rady je jednou z největších výzev, který mám, které máme. Pokud rada nebude eh, schopna vidět budoucnost, eh, to světlo na obzoru, tak svých cílů nedosáhneme. A rád eh, se vrátím sem ještě ke slovu, až si vyslechnu stínové zpravodaje. Děkuji. A nyní má slovo pan Arias Kaněte. Señor presidente, <clears throat> Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, je pro mě velikou ctí diskutovat právě tuto problematiku ILUKu nepřímé změny využívání půdy v této oblasti. Samozřejmě, že potřebujeme chránit na druhé straně i naše odvětví. Vidíme nyní samozřejmě i možnosti využívání nových generací biopaliv. Toto je samozřejmě problematická, byla to problematická cesta, ovšem já doufám, že můžeme začít vyjednávání v této oblasti a proto bych rád poděkoval skutečně upřímně všem poslancům tohoto parlamentu i předchozím všem, kteří v předchozím období pracovali velice tvrdě na této problematice, pan Torvald, pan Lavi a jejich týmu veškeré úsilí, které do toho vložili, tak abychom skutečně se mohli dostat až do tohoto posledního posledního, do této poslední etapy. Tento kompromisní balíček samozřejmě nebyl jednoduchý, ovšem díky úžasné spolupráci se nám to povedlo. Evropská komise často byla volána no, k tomu, tomu, aby jsme sdíleli s vámi naše názory, naše postoje. A myslím si, že tento balíček je opravdu silnější než po prvním čtení v radě a to právě díky odhodlání a nasazení Evropského parlamentu. Jestli dovolíte několik poznámek k klíčových bodů, pokud jde o tento kompromisní balíček. Samozřejmě pokud jde o ten limit, eh, pokud jde o bio, biopaliva vyráběná z určitých plodin v rámci této směrnice o obnovitelných energiích, jsou tam určité stropy, pokud jde o eh, tyto plodiny. My jsme původně navrhovali 5% strop především pokud jde o cíle v oblasti dopravy. Tam jsme se snažili samozřejmě ochránit stávající produční úroveň a omezit dopad ILUKu a zároveň teda samozřejmě chránit stávající odvětví. Tento kompromisní balíček představuje 7%, pokud jde o strop. To je vyšší strop, než ten, který původně navrhoval Evropský parlament. Ovšem i to může omezit ILUK, dopady ILUKu, jsou zde ještě další elementy, které se týkají kompromisního balíčku, Snažili jsme se samozřejmě podpořit nové generace biopaliv. To je zásadně, například i v rámci diskuzi, které se týkají energetické unie. My si stanovíme právě určité e, referenční hodnoty 0,5 této oblasti, není to ovšem závazný, závazný cíl. To je pravda. To je sice pravda, Ovšem, jak víme, tak se máme určité upravené termíny, lhůty podle jednotlivých, samozřejmě podle um, politické ambice v jednotlivých členských státech a tím pádem naše odvětví získají jasný signál podle toho, co je realistické v jednotlivých členských státech. Čili já skutečně doufám, že společně s Horizontem 2020 Eh, různé stávající programy, iniciativy. Vše toto nám umožní pokročit celé této problematice a kompromisní balíček umožní zlepšení v této oblasti, pokud je o emise skleníkových plynů, pokud je o jednotlivé prahové hodnoty, pokud jde o 60% úspory ve srovnání s fosilními palivy u nových zařízení. Zároveň zde hovoříme o produkci biopaliv, hovoříme zde o biopalivech a jejich využívání na základě těch posledních vědeckých důkazů, tak aby reportování bylo transparentní a přesnější. Je zde zároveň určitý prvek stanoviska rady, proti kterému byl parlament i e, komise, pokud jde o biopaliva jejich několikanásobné započítávání, pokud jde o celkové cíle globální směrnice v této oblasti. Co to znamená? Znamená to, protože nechceme samozřejmě podkopat balíček pro rok 2020. Proto si myslím, že toto je pro nás skutečně krok správným směrem. Připraví nás to pro přechodné období v oblasti nových generací biopaliv. Toto odvětví bude zároveň chráněno. Celý tento sektor, který v současné době se rozvíjí, získá tímto balíčkem pozitivní signál do budoucna. Tato dohoda samozřejmě nepředstavuje úplně vše, to, po čem jsme všichni volali. Je to velice komplexní záležitost, složitá záležitost. že Evropskému parlamentu se povedlo skutečně veliký kus práce. Děkuji. Děkuji. Nyní budou hovořit zástupci jednotlivých frakcí. Nejprve pan Fjellner na dvě minuty. Děkuji, Dovolte mi, abych eh, využil příležitosti a poděkoval panu zpravodaji za skvělou práci, kterou odvedl na eh, této zprávě. Já jsem tedy, když jsem přišel do Evropského parlamentu jako nový poslanec, viděl, že cíle pro obnovitelné zdroje jsou příliš nízké. Příliš pomalu jsme postupovali, pokud jde o podporu těchto cílů. Nyní je to tak, že ve Švédsku jsme tedy zaznamenali, že ve straně sociálních demokratů a ve straně zelených eh, hovoříme o tom, že je možno eh, tankovat etanol. Omlouvám se. Uh, hovořit německy mohu večer, ne nyní. V každém případě chci zdůraznit, že dneska je situace jiná. Eh, hovořilo se o etanolu jako o cestě do pekel. Pokud se podíváte na stanovisko, které přijali zelení a sociální demokraté, tak tu jsou opět cíle pro obnovitelné zdroje. Je to, jsou to tedy eh, cíle lepší vidíme, že eh, tady eh, ty čerpací stanice eh, korodují, ale je potřeba abychom se podívali na biopaliva, abychom do toho scénáře zahrnuli všechno. Musíme si uvědomit, že právě biopaliva jsou velmi důležitou složkou v období, kdy bojujeme proti dopadu klimatických změn, a to například i ve Švédsku. Je potřeba, abychom tedy měli stabilní dlouhodobé cíle, eh, abychom eh, tedy zabránili tomu, že se věci začnou vyvíjet špatným směrem. Eh, musíme se podívat na to, jak se k tomu staví levá část tohoto parlamentu a zelení, pokud jde o podporu biopaliv. Bylo velmi obtížné podporovat složku biola paliv, ale přesto si myslím, že tady musíme vytvořit pravi, stálá pravidla hry. A myslím si, že bychom měli, včetně zelený hlasovat pro ta nová pravidla. Děkuji. Dos minutos y medio. Thank you. Děkuji. A nyní pan Danc na minutu a... Děkuji. Já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za jeho příspěvek, eh, který, za jeho práci, kterou tady odvedl někde za velmi obtížných podmínek. Já si myslím, že je důležité, abychom měli na paměti, proč o tom diskutujeme a proč tato otázka eh, rná. Musíme si uvědomit, že eh, po mnoho let jsme byli svědky důsledky velmi špatné politiky Evropské unie, pokud jde o biopaliva. Já jsem to zažil sám, když jsem pracoval pro nevládní organizaci v subsaharské Africe, protože tady to bylo tak, že eh, komunity trpěly důsledky eh, špatné politiky, kterou jsme přijímali my tady. Především šlo o podporu plodin, které se pěstovaly na výrobu biopaliv, eh, která se následně eh, používala tady. Eh, skutečně to poškodilo komunity, které závisely na produkci těchto plodin. Je to samozřejmě důsledek toho systému ILUK. A to tedy nepomohlo řešení Eh, klimatických změn. Já vím, že ten balíček, eh, který máme na stole, není dokonalý. Můžeme mít závažné výhrady, pokud jde o cíle pro eh, první generaci. Je to tak, že nyní chceme mít ty cíle mnohem nižší. Zároveň si myslím, že tento balíček tedy zohledňuje v některých členských státech. To bylo zřejmé při tom, když k tomu přijímala svoje stanovisko rada během vyjednávání. Eh, eh, také je patrný nedostatek ambice ze strany komise, pokud to tak mohu říci. Nicméně přesto je to krok směrem eh, vpřed a měli bychom uznat význam tohoto kroku. Zatím ten dopad pro komunity, o kterých jsem hovořil, nebyl pozitivní a e, je tedy potřeba, abychom e, vytvořili prostředí, které bude chránit investice, které se tu po e, roky dělaly. Potřebujeme tedy uznat existenci systému ILUK a musíme tedy umožnit komise a, komisi, aby se mm, aplikovaly výsledky vědeckého výzkumu. Samozřejmě, že můžeme na základě této otázky sbírat i politické body, ale přesto si myslím, že bychom měli tuto zprávu podpořit. Děkuji. Sí. Eh, señor Dank tiene una tarjeta. Pane eh, eh Danci, máte tady eh, modrou kartu od pana Glezose. Eh, přijímáte? Pane Glezose, prosím. Eh, pane Glezosi, Eh, pane kolego, eh, víte, že zemětřesení eh, v Himalájích vlastně souviselo s klimatickými změnami? Protože klimatické změny přispívají k takovýmhle událostem. Jakékoliv zasahování člověka do přírody k něčemu takovému přispívá i k ta biopaliva. Pane Danci? Já si myslím, že je řada příčin zemětřesení. Myslím si, že tektonika zemských desek eh, bude hlavní příčinou, i když eh, rád eh, si poslechnu důkazy o příspěvku mm, politiky biopaliv Evropské unie k vzniku zemětřesení, které zničilo Nepal. Ale pokud budou takové důkazy k dispozici, tak se, si já rád vyslechnu. Stavím se k tomu opravdu nepředpojatě, asi takhle bych to skonstatoval. Děkuji. Eh, dobrá, tak eh, po tomto eh, v ehm, momentu emocionálním má slovo paní Gerling, ale to tady očividně není, takže pan Gerbrandy. Děkuji, pane předsedo. A já bych začal u našeho zpravodajní situace a děkuji mu za jeho spolupráci. Vzhledem k tomu patu, eh, který eh, eh, se nacházel tady v této sněmovně a také na radě zdědil po Corinne Lepage z prvního čtení. Ten pad se členskými státy, to neslibuje nic dobrého do budoucna. Protože tady se bavíme o klimatických cílích jenom pro rok 2020. Těch 20%, když už tady jsme u toho byli schopni dosáhnout patu, tak se podívejte, že za 30 let máme být u 80 až 95 snížení eh, emisí oxidu uhličitého. No tak, tak to teď ten pat neslibuje nic dobrého. Ty eh, kroky, které máme přijmout, jsou velice malé krůčky, ale přesto se tady bojuje o každý malý milimetr. Eh, Eh, takže to eh, neukazuje nic dobrého. A eh, postoj zejména některých členských států mě přesvědčuje k tomu, že naši klimatiku vpřed příliš nepoposuneme. V Evropě se bušíme do prsou, že do roku 2020 se nám podaří splnit své cíle. Když se podívám na svoji vlastní zemi, na Nizozemsko, a vidím, že naštěstí se tam obnovuje hospodářský růst a opět máme růst Eh, emisí CO2 místo zmenšení, tak si myslím, že se opravdu musíme eh, zamyslet nad tím, kam to vedeme. A když už o tom hovoříme, to eh, drobné uspůsobení směrnice o kvalitě paliv a obnovitelných energiích, tak trošičku se to posouvá, ale mm, je třeba víc. Ta stávající politika, politika tu podporuje věda a musíme tu politiku uspůsobovat biopaliva nejsou svatý grál, eh, eh, o kterém, jak jsme si to mysleli ještě před několika lety. Možná jsou to ta pokročilá moderní biopaliva, ale musíme k tomu eh, připojit kritéria trvalé udržitelnosti a ne to, co jsme dělali v několika posledních letech, jak to teď vypadá. Ale znovu, já budu hlasovat pro tento výsledek, ale je to velice hubený výsledek. Děkuji, pane předsedo. Paní Konečná, prosím

Ani pan Eichhout. Děkuji, eh, pane předsedo. Já bych eh, rád poděkoval eh, Nilsi Torvalcovi za jeho práci na této složce, které, která, jak říkal, vůbec nebyla lehká, vůbec ne proto, aby mohl vytvořit většinu a potom vyjednávat s radou. A musíme poděkovat zpravodaji za veškerou práci. A když už to říkám, tak pořád musím říci, že jsem zklamán výsledkem, ale možná bych měl být zklamaný tím, že rada tady ani není přítomná na této debatě. A tak to trochu ukazuje ten problém, protože na radě e, ukazujeme, že členské státy vůbec nevnímají ten e, problém. A tady dávají velice špatný signál. Prostě neprojevují vůbec zájem. Tak tomu e, bylo. Nedělají to. A to je tak trošku problém, protože proč se o tomhle bavíme? Stalo jsme si cíl na 10%, pro biopaliva v sektoru dopravy, ale všichni víme, že pokud eh, se podíváme, jak se to vyvíjí, tak je to vývoj akorát agropaliv, eh, biopaliv první generace, která eh, nemají ty klimatické dopady, které měly mít. Takže s tím je třeba něco udělat. Komise předložila návrh, snažila se zastropovat první generaci na 5%. V parlamentu se nám podařilo dosáhnout Eh, z debaty na 6% eh, a členské státy eh, chtěly zase 7% a my jsme prohráli toto vyjednání vání. Nakonec jsme také schválili těch 7%, což z mého pohledu je příliš vysoko protože to akorát naplňuje no, těmi špatnými biopalivy, což nejsou ta, která chceme podporovat. Ta modernější. Čili to byl další e, požadavek parlamentu. Chceme moderní biopaliva, aby opravdu v Evropě byla inovace. Bohužel ani tady rada se nechtěla ani pohnout. Nakonec tady máme nezávazný cíl e, pro e, moderní biopaliva. Takže to je velice špatný signál na to, abychom opravdu podpořili inovace v Evropské unii. A no, pokud se podíváte na ty definice, tak to je také velice mizerné. Pravděpodobně tady bude debata, kde všichni eh, tomu budou říkat eh, moderní biopaliva. Všichni eh, pojedou na té nové vlně, ale asi to nebude už žádná inovace. A potom tady je nepřímá změna využití půdy. Chtěli jsme to tam započítávat a také jsme prohráli. Není to započítáváno, akorát se o tom podávají zprávy. Takže já si myslím, že jsme prohráli příliš mnoho jako parlament a proto já nemůžu podpořit tuto dohodu ale eh, vidím tady pana komisaře a zeptám se ho, co budeme dělat po roce 2020? Poučíme se z tohoto problému? Nestanovujeme si nový cíl, eh, který by byl neflexibilní, ale eh, stanovíme si cíl o tom, jak snížit problém a nevázat se na technologie, o které nevíme, jak se budou vyvíjet. Takže budeme pokračovat po roce 2020 se směrnicí o kvalitě paliv. Protože potom bude nová debata a já doufám, že rada tehdy bude přítomna, protože hmm, to je důležité téma. Pokud se nám to podaří, tak odstraníme uhlík z dopravy. Ale pokud to uděláme špatně, tak budeme podporovat špatné technologie a tomu bychom se měli vyhnout. Děkuji. Pane Eichhoute, máte tady dvě modré karty. Jedna od pana Sandyho a jedna od pana Fjellnera. Přijmete je? Prosím. pan Sandy. E, e, děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane kolego, já samozřejmě souhlasím s tím, že musíme pokračovat v jednáních, to ano. Ovšem, pokud nebudeme schopni udělat rozhodnutí ohledně druhé, třetí nebo jiných generací biopaliv, neznamená to, že v podstatě budeme neustále podporovat fosilní paliva? Děkuji. Respondo usted ahora y después responde el señor Ferner, por favor. Já jsem doufal, že vezmeme obě dvě otázky společně dobře. Takže biopaliva. To není jediná alternativa, která je k dispozici a to je jeden z velikých problémů. My v podstatě stimulujeme jednu technologii v transportu, která by mohla dekarbonizovat tuto odvětví dopravy, když tam máme jiné možnosti. Čili my se možná zaměřujeme příliš na jeden typ technologie a to je hloupé z politického hlediska. Čili Musíte opravdu také, eh, ta organizace to by mělo být eh, zásadní a pak si stanovit různé možnosti. A to, co jsme dělali do posad, to je v podstatě pouze zaměření na jednu špatnou technologii, která nepřináší výsledky a tím pádem vzda teda mm, nějakým způsobem budeme podporovat fosilní paliva. Ne, ale některé ty alternativy jsou vlastně ještě horší pro klima než fosilní paliva. Tím pádem v podstatě podporujeme nesprávné věci a tímto způsobem bohužel to neřešíme. Pane Filner, Pane ráno děkuji za slovo. Vy jste se zmínil, pane kolego, o tom, že se zaměřujeme příliš na biopaliva v Evropské unii. Souhlasíte s tím, že je to chyba zelených a toho, co udělali před deseti lety? Dále tvrdíte, že biopaliva, agrobiopaliva nepřináší dostatečné výsledky. Víte, že máme například etanol, který byl certifikován opravdu s obro, a který má obrovský dopad na zredukování um, ehm, skleníkových eh, plynů a že zde máme i třetí, třetí generaci. A pokud teda budeme hlasovat proti této legislativě, pokud byste měl miliardu k dispozici, investoval byste je do druhé generace biopaliv, pokud by se parlament rozhodl tak jako by prostě odstranit definice a pravidla toho, jakým způsobem mají být tato biopaliva mm, vyráběna. Děkuji. Nejprve, jestli dovolíte, pane Fjellnere, já hlasuji pro mandát Envy. Já vím, že vy jste byl proti. Vy jste nechtěl nic ohledně iluku, chtěl jste vyšší Eh, strop pro první generaci. Víme, že jste byli pod tlakem a, a, mm, zemědělské lobby. Čili pokud byste chtěli nějakou změnu, tak byste se byl připojil k Envy dílu, Byste nebyl součástí toho, to znamená, že byste byl ochoten všeho se vzdát v rámci jednání a nyní se tváříte, jako kdybyste byl na té správné straně, ovšem byste se měl na tu správnou stranu přidat mnohem dříve, místo toho, že jste se vůbec neúčastnil. To znamená, že pokud chceme dělat rozdíl mezi eh, dobrým a špatným, tak musíte samozřejmě vzít v potaz i ILUK, protože to je zásadní tento element. Pokud nevememe v potaz ILUK, tak vlastně nevíme, co je skutečně dobré, pozitivní a co je špatné. Proto já skutečně chci, abychom započítávali ILUK. Vy jste to ani nechtěli. To znamená, vy jste chtěli pouze jeden cíl, stimulovat zemědělství, aniž byste stimuloval ty správné elementy a pokud já bych produkoval druhou generaci biopaliv, tak bych tyto peníze neinvestovala do Evropy v současné době, protože prostě to nepředstavuje dostatečnou bezpečnost pro mě. Bohužel řečník bez mikrofonu. No conviertan ustedes los tiempos de 30 segundos en algo más de un minuto. En lo sucesivo tendré... Ano, Musíte se, když odpovídáte, omezit na jednu jedinou minutu. <clears throat> Proto jsme vám vypnuli mikrofon. Omlouvám se, pan Pedicini. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji Torvalcovi za veškerou snahu, kterou eh, v této věci zatím vynaložil. Nicméně ten kompromis eh, nám nic neříká. Nesouhlasíme s ním a ani si nemyslím, že by ho bylo možno označit za kompromis, protože v podstatě to bylo tak, že nám ho vnutila rada. A vůbec v něm nechtěla zohlednit pozici parlamentu a tím pádem i pozici občanů. Musíme si uvědomit, e, jak e, funguje hospodářství. Podniky, které zpracovávají dřevo, e, mohou používat odpady z dřeva na výrobu, ku příkladu Eh, nábytku. Nicméně nyní by tedy to museli používat na výrobu biopaliv a eh, rada naprosto zničila návrh parlamentu a eh, v tomto typu hospodářství už tady nebudou k dispozici příslušné suroviny. A to se týká mnoha podniků. Podniků, eh, které nyní budou muset svoji činnost ukončit. A to znamená, že se zvýší počet nezaměstnaných, protože tu zkrátka bude tvrdý boj o výchozí suroviny. Prosíme tedy o to, aby eh, byl tento dokument přepracován, abychom tedy rychleji snižovali emise CO2 v oblasti dopravy. Chceme udržitelné zelené hospodářství. Děkuji. Azul. Paní prosím. <clears throat> Vážený pane kolego, vy jste právě řekl, že pokud budeme hlasovat pro tento návrh, tak <clears throat> to bude představovat eh, konkurenci pro ty, kteří vyrábí energii z eh, dřevních odpadů. Myslíte si, že tady tady není konkurence možná? Signor Pedicini. Pan Pedicini, prosím. Ano, Samozřejmě, že konkurenci potřebujeme. Hospodářskou soutěž potřebujeme, ale nesmí to být hospodářská soutěž nekalá. Jde o podniky, kteří eh, které toto používají jako výchozí materiál a jde o priority, které si zvolíme, pokud tedy eh, těmto podnikům vezmeme výchozí materiál, výchozí surovinu, tak eh, budou muset ukončit svoji činnost. Eh, trpěli již krizí a nyní se jejich situace ještě zhorší a my je zároveň chceme podporovat. Děkuji. Chers collègues, nous aurions tort de renoncer brutalement aux Milí kolegové, ano, pokud jde o um, biopaliva první generace. Vidíme například i různé eh, různé studie v této oblasti hovoří proti tomu. Dále je to samozřejmě eh, i metoda, která se používá eh, pro výpočet a zápočet eh, určitých biopaliv, které využívá i komise. A já si ovšem myslím, že pokud jsme v této oblasti pokročit, tak musíme opravdu hodně investovat. Máme zde opravdu producenty, kteří se snaží značným způsobem dosáhnout pokroku v této oblasti. Ovšem, ano, nejde pouze o druhou generaci biopaliv. My zatím nejsme schopni skutečně skutečně eh, vyřešit vůbec problematiku první generace. Mm, těch 7% si myslím, že je docela zajímavý a myslím si, že musíme samozřejmě ochránit eh, investice z dlouhodobého hlediska. My ve Francii již několik let hrajeme opravdu vůči roli v této oblasti a měli bychom neustále hrát tuto roli, tak abychom poukázali na možnosti, které v této oblasti existují. Děkuji. Yes. Senor Lise, Děkuji a nyní pan Líze. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, milí kolegové, milé kolegyně. Dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří se podíleli na tomto kompromisu, pan zpravodaj Niels Torvalds, pan Christopher Fjellner za EPP. Myslím si, že je to kompromis dobrý a frakce EPP s ním bude souhlasit. Musíme Eh, změnit směr, ale zároveň nesmíme eh, s vaníčkou vylít i dítě. Já si myslím, že to je dobrý signál na, eh, pro zemědělce, když po několik let když tedy eh, neřekneme eh, několik let po tom, co jsme ty cíle přijali, že to bylo uprosto, naprosto špatně. Já nepatřím k těm, kteří by si mysleli, že tato politika je příčinou všeho zla na světě. Myslím si, že je to příliš dramatizováno. Všechno, o čem se tu bavíme, je udržitelné, je to eh, tedy udržitelnější než tradiční produkce ropy a proto je dobré, že tedy měníme směr. Velmi vítám to že tu máme cíl pro druhou generaci eh, biopaliv, ale zároveň je dobré, že neničíme a nespochybňujeme všechno to, co eh, tu bylo, eh, do čeho tu bylo investováno. Cíl pro moderní biopaliva se zdá být skromný, nicméně si myslím, že nejprve musíme tuto legislativu uvést do praxe. Podniky musí investovat, rok 2020 to bude velmi rychle a potom eh, se můžeme těšit na další návrh komise pro období po roce 2020. To znamená, že doufám, že po roce 2020 eh, tu budeme mít vyšší cíle, pokud jde o moderní biopaliva. Při vší té kritice, která zaznívá, nesmíme zapomínat na to, že biopaliva, ať už první nebo druhé generace, a tato směrnice e, jako taková nám pomůže snížit závislost na ropě a já si myslím, že právě Evropský parlament by si měl být v tomto cíli zajedno. Děkuji. Yes. Děkujeme, říká pan předseda. Nyní pan Koferaty. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pokud Jde o tuto směrnici, o reformu obou těchto směrnic. Si myslím, že Evropská unie skutečně vykročila správným směrem. Chceme mít zelenější, udržitelnější budoucnost, což je správné probíhaly celé měsíce vyjednávání a Evropský parlament se skutečně snažil udržet určitou konkrétní vizi, mít jasná pravidla pro biopaliva, podpořit roli Evropské unie v boji proti klimatickým změnám, podpoře zelené ekonomiky. Výbor Envy a její text představuje, představuje ambiciozní standardy Následující dohoda s radou ovšem rozmělnila zásadním způsobem tento text. I přesto bych velice rád poděkoval zpravodaji za odvedenou práci a i za výsledky, kterých jsme dosáhli. Tato nová pravidla i když asi nejdou až tak daleko, jak jsme si přáli, přece jenom znamenají to, že bychom, že se chceme odklonit od určitých typů biopaliv, že chceme skutečně zabránit negativnímu dopadu na ceny potravin v těch nejchudších zemích právě kvůli tomuto sektoru. Proto si myslím, že je to dobrý signál, krok správným směrem a mělo by to podpořit členské státy, včetně toho mého, investovat do této oblasti, investovat do tohoto sektoru

podporuji proto five až six podíl biosložky první generace a to z důvodu všech negativních zkušeností se stávající směrnicí která k tomuto stavu přivedla. děkuji pane předsedající. Děkuji, Děkuji, pane předsedo. Ono to tak vypadalo, eh, že eh, biopaliva jsou eh, kontroverzní téma a je třeba překonávat spoustu překážek a já děkuji panu zpravodaji za to, že se o to pokusil. Je jasné, že musíme používat paliva eh, v eh, trvale udržitelněji a ekonomičtěji do budoucna. A naši eh, zemědělci jsou stále důležitější, stále více tlačí na životní prostředí a musí vyrábět stále více Mm, potravin. Biopaliva jsou šanci eh, pro zemědělce, aby eh, využili určité přírodní procese. Může to eh, hodně přispět k cirkulární ekonomice. Je třeba mít tady jasné a jednoznačné cíle a přispívat k inovaci a experimentování. Evropské zemědělství stále novými objevy se dostává na špičkovou úroveň a může přispívat k, našim, k vyrovnání se s našimi společnými výzvami. Děkuji. A nyní pan Boylan. Paní Boylan. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, revize těchto dvou eh, složek energetické legislativy trvala pět let a bohužel parlament to hodně prohrál tváří v tvář únavné radě. Je zřejmé, že toto je mnohem slabší než cokoliv, co jsme chtěli a já jsem zklamaná. Nepřímá změna ve využívání půdy se měla započítávat a nejenom se o ní podávat zprávy a měly tam být také mm, závaznější cíle pachitele k moderním biopalivům. Ta eh, paliva první generace měla být zastupována mnohem níž eh, což eh, teď, to, to by bylo dobré pro biodiverzitu i pro hladové v rozvojovém světě. Po pěti letech obtížných vyjednávání, obtížných vyjednávání řada lidí tohle bude chtít odložit tohle téma, ale pokud opravdu chceme trvale udržitelnou dopravu v Evropské unii, tak tohle může být pouhým začátkem. Děkuji. Pan Hojzling. Milí kolegové, milé kolegyně, myslím si, že se můžeme shodnout na tom, že musíme změnit směr, pokud jde o biopaliva. Nicméně to, co máme nyní schválit, podle mého názoru vůbec nestačí. Všichni jsme před deseti lety měli vysoká očekávání, když jsme začali podporovat alternativní paliva. Nicméně ta očekávání se nenaplnila. Vidíme, že eh, výsledky, pokud jde o skleníkové plyny, jsou možná ještě horší než eh, předtím. Musíme si uvědomit, že pokud jde o palmový nebo sojový olej, tak tady eh, funguje konkurence a vůbec se nezohlednil systém ILUK a to mi připadá být jako velký skandál. Já vím, že eh, to není skvělé, ale nezohlednit to vůbec, to není dobrý přístup. A Domnívám se, že o tom musíme v každém případě diskutovat ještě jednou, jestli můžeme takovéto faktory jednoduše pustit ze zřetele. Stanovili jsme 7% jako uh, sazbu, garantujeme ochranu investic, nicméně se domnívám, že jsme stále ještě na špatné cestě. Milé kole- kolegyně, milí kolegové, já nevěřím v tu druhou generaci, protože pokud si uvědomíme, jaký uh, potenciál uh, zbytkových látek je tu započítáván, tak to zkrátka není adekvátní. E, tyto zbytkové látky v takovém množství neexistují, to znamená, že se neposuneme dál a celá řada investic e, přijde vniveč. Musíme zkrátka změnit směr, musíme se zaměřit na nové energetické koncepty, to je jediná alternativa. Děkuji. Děkuji, nyní pan Mazuronis. jau šiandien. Milí kolegové, pobídky pro produkci biopaliv jsou nutné. Musíme se zaměřit na to, aby eh, vzrostla spotřeba inovativních biopaliv v celé Evropské unii. Je velmi důležité, abychom při stanovování cílů brali v potaz takovéto eh, cíle, ale zároveň zohledňovali i různou situaci v Evropské unii. Ehm, horní hranici, kterou stanovíme, musí být schopny akceptovat všechny členské státy Evropské unie. Kromě toho musíme zaručit ochranu investic. Za druhé, použití inovativních technologií je předpokladem pro zjednodušení výrobního procesu a e, také to ovlivní náklady na výrobu biopaliv. Nicméně si musíme uvědomit, že ty nové technologie jsou teprve v začátcích, že musíme podpořit výzkum a vývoj v oblasti biopaliv. Musíme ho podpořit více než do posud, protože pouze tak se nám podaří dosáhnout našich cílů. Děkuji. Děkujeme. Je zde modrá karta, pane kolego. Akceptujete tuto kartu? Eh, Až vrea să-l întreb pe colegul nostru Mazuronis eh, cum cre... Já bych se chtěl pana kolegy Masuroniho zeptat na následující věc. Co si myslíte, jak by Evropská komise měla regulovat a podporovat spotřebu biopaliv? Jak byste to chtěl zařídit? Eh, Já osobně se domnívám, že tento dokument, o kterém dnes jednáme, poskytuje odpověď na vaši otázku. To je jedna věc, kterou chci říci. A druhá věc, myslím si, že musíme zohlednit jak zájmy členských států, tak také rozdílnou situaci v jednotlivých členských státech. Musíme vzít potaz také investice, které v tomto sektoru již proběhly. Měli bychom se snažit o přijatelný kompromis, kde budou maximální cíle a e, výsledky, tak abychom dosáhli e, dostatečných výsledků. Děkuji. Balco. Děkujeme a nyní má slovo pan Balco. Děkuji za slovo, pane předsedo. Směrnice, která se dotýká biopaliv, tou jsme se zabývali v rámci řádného legislativního procesu na základě eh, spolurozhodování. Ovšem to je pouze hypotetická záležitost, protože pozměňovací návrhy Evropského parlamentu v tomto ohledu bohužel nebyly vyslyšeny, nikdo nám nenaslouchal. A proto, pokud se podíváme na to, o čem hovořil pan zpravodaj, pozměňovací návrhy zde musíme opětovně předložit. Především, když hovoříme o plodinách, potravinových mm, záležitostech, biopalivech, zde musí být jasná omezení, pokud, jste, mm, pokud e, samozřejmě chceme zamezit nárůstu cen energii, tak se musíme zabývat především možností produkce v této oblasti. Musíme zvažovat záležitosti, které mají zásadní dopad na tuto cenu, například využívání první generace biopaliv, tak jak jsme to viděli na ostatních, na některých kontinentech. Děkuji. Děkujeme a nyní má slovo pan Lavej. Grazie, presidente. Děkuji za slovo, pane předsedo. Jednání nebyla jednoduchá. Povedlo se nám dosáhnout dohody ohledně iluku, to znamená nepřímého nepřímé změny využívání půdy, dále to byly emise skleníkových plynů, máme zde strop, který je stanoven i pro produkci biopaliv. A nyní bychom měli zajistit to přechodné období. Přechodné období směrem k novým formám biopaliv, které samozřejmě by měly znamenat zásadní úspory v oblasti emisí skleníkových plynů a vzít v potaz rovněž i dopady ILUKu. Zároveň ale musíme chránit stávající investice, odvětví i e, ty investory, kteří do této oblasti investovali do první generace biopaliv e, díky naší legislativě. Já bych poděkoval panu zpravodaji i ostatním kolegům z ostatních politických skupin, všem, kteří přispěli k tomuto tématu, k tomuto textu. Rád bych poděkoval i předsednictví lotyšskému a samozřejmě předsedovi výboru Envy za spolupráci mezi všemi stranami, které, která vedla k tomuto závěrečnému textu podporovanému komisi. Nebudu hovořit o podrobnostech, o detailech toho, čeho dosáhl zpravodaj, stínový zpravodajové. Ovšem celkově mohu říci, že je to jediný kompromis, který byl možný. Ne všichni budeme spokojeni, nikdy nemůžete uspokojit úplně všechny. Ovšem podle mě toto je jediný způsob, jak propojit postoje i rady, i parlamentu a hlasovat tak, jak budeme hlasovat. Děkuji. Pan Majnen, děkuji, pane předsedo. Diskuze o revizi obou směrnic ukázala, že do budoucna eh, se musíme více soustředit na biopaliva druhé generace. Pane kolego Hojslingu, to není pouze sláma a zbytkové odpady ze zemědělství, jsou to také inovativní eh, látky, jako například la, eh, řasy. A ptám se komise, co činíme proto, abychom podporovali výzkum této oblasti, abychom takovéto inovativní látky přiváděli na trh. Máme tady nějaký plán na úrovni Evropské unie. Eh, budeme tedy potřebovat biomasu, eh, například eh, pro nákladní vozy zatím nemáme alternativu, ale pokud jde o osobní vozy, tak to musíme omezit, protože elektromobilita a vodíkové technologie nám poskytují alternativu a proto je správné, abychom tedy biopaliva první generace omezili. Eh, přáli bychom si 5,5%, nyní je to 7%, eh, možná, že to tedy eh, bude znamenat ještě další využívání půdy a proto není dobré, že faktor ILUK nebyl do celé věci započítán. Evropský parlament konec konců již v roce 2009 přijal tuto směrnici pouze s tou podmínkou, že faktor ILUK bude započítán a nyní jsme zase ztratili mnoho let. Já si myslím, že to je špatný signál, pokud jde o klimatickou politiku EU, protože pod čarou to znamená, že budeme produkovat více emisí, než kolik jich snížíme. Děkuji. Děkuji. Señor Jakevič. Pane předsedající, pane komisaři. Pane předsedo, eh, pane komisaři, cílem směrnice je zahájit proces eh, transformace na takovou politiku eh, biopaliv, která zajistí značné omezení emisí skleníkových plynů. Evropská komise mimo jiné navrhla omezení Eh, tedy eh, opravu parametrů eh, skleníkových plynů a také posílení moderních biopaliv. Práce nad touto směrnicí do určité doby šly správným směrem, ale závěrečný tvar její není uspokojující. Pokud jde o, o úpravu legislativy na téma legislativ, na téma skleníkových plynů a směrem tedy a posunem směrem ke členským státům, to je fix restrikce. Eh, tohle bude mít eh, vliv na eh, zemědělskou výrobu v řadě zemí, mimo jiné i v Polsku. Znamená to ztráty pro přepracovatele i zemědělce. A nevíme, jak ty ztráty mají být kompenzované. Musíme více věnovat pozornost hlasu těm, těch, kteří, kterých se to dotkne co nejvíce. Proto jako polská delegace v skupině EKR se zdržíme hlasování o této směrnici. Gracias. Señor Silikiotis. Děkuji, pan Silikiotis. Děkuji, pane předsedo. Je nezbytné. Eh, odhalovat nové, eh, tedy eh, nové zdroje eh, energie pro dopravní eh, sektor a naše dnešní směrnice eh, k tomuto nestačí. Posilování obnovitelných zdrojů si vyžaduje odhodlanou politiku, potřebujeme jednoznačnou infrastrukturu, potřebujeme upravit dotační pravidla a posílenou spolupráci a potřebujeme další opatření k nacházení nových zdrojů, které budou cenově výhodné pro spotřebitele a také eh, musíme silně podporovat drobné výrobce obnovitelných energií, nové projekty a infrastrukturu v eh, dopravě, eh, která rozvine Evropu. To musí všechno zohledňovat ochranu životního prostředí. A také eh, je třeba podporovat efektivní využívání energii. Děkuji, pan Helmer. Eh, pane předsedo, eh, v naší straně nemáme nějak v lásce biopaliva ale eh, zejména nám leží na srdci eh, ničivá eh, regulační nejistota, kterou tento parlament vytváří. Nejdříve jsme nařídili 10% biopaliv, potom jsme umožnili tedy velké investice k tomuto. Jedna velká evropská firma investovala půl miliardy eur do rafinerie palmového oleje. Teď chceme snížit to procento na 5, 6 nebo 7 Děláme obrovskou škodu investorům vyloženě je podsekáváme. Takhle se hospodářství nevede. A obecně řečeno, svět je zaplaven levnou ropou a plynem a to je situace, která pravděpodobně nějakou dobu potrvá. Emise CO2 povedou k nárůstu, pod, nebo se budou zvyšovat po desetiletí, ať už tady uděláme cokoliv. Já bych tady měl radu, pane předsedo. Kolegové se na tohle prostě musí mentálně zvyknout. Děkuji. Děkuji, eh, pane eh, eh, Rupe. Nic proti vám, samozřejmě. Předtím jsem vás přeskočil a teď máte slovo na minutu. Děkuji, pane předsedo. Já vám věřím, že jste to neudělal záměrně. Biopaliva se před nějakou dobou zdála být nejlepším řešením pro naše problémy. Dohoda mezi parlamentem, radou a komisí by měla snížit podíl biopaliv první generace a to dokazuje, že bychom naše rozhodování měli vždycky velmi pečlivě zvážit. Vzniklo mnoho podniků, které vyrábějí biopaliva a proto bychom měli chránit investice do roku 2020. A zároveň se domnívám, že bychom měli vzít v potaz i iluk, to znamená nepřímé změny ve využívání půdy a měli bychom také vytvořit předpoklady pro další investice do naší ekonomiky. Děkuji a nyní paní Krostet.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 záležitost, která je velice kontroverzní, jak víme, mnoho let. Evropská unie se skutečně snažila opravdu v této oblasti biopaliv prosazovat do čtyřicí. No, ovšem, najednou samozřejmě vidíme, že ty výsledky opravdu jsou velice smutné, všechno je to opravdu velice spochybnitelné. Samozřejmě, že tato dohoda není ideální pro všechny, ovšem já si myslím, že je to dobře vyvážené. Na jedné straně ochráníme investice, které již proběhly do první generace bio biopaliva, ale zároveň se budeme snažit o to, aby tato biopaliva nekonkurovala potravinám, produkci potravin, aby nedošlo k další produkci skleníkových plynů, například pokud jde o využívání půdy a tak dále. Čili ano, samozřejmě, že investoři nemohou být oběti neustále změny politik. Když prostě investují, tak musí mít trošku dlouhodobější vizi v této oblasti, určitou ochranu a právě proto si myslím, že v tomto ohledu nemůžeme na ně naválit opravdu všechny ty dopady té metody výpočtu, která je trošku nejasná, i pokud jde o vědecké poznatky, pokud jde o využívání půdy a tak dále. Proto jsem velice ráda, že tato dohoda v podstatě umožn, by umožnila lepší metodu výpočtu, pokud jde o, ty o 0,5 u pokročilých, nové generace biopáliv. To si myslím, že je koncept, který je opravdu pozitivní. Ovšem, ano, není to, není to mm, zatím závazné v této oblasti a my prostě nesmíme dovolit, aby Evropa zaostávala, pokud jde o technologie, pokud jde o novou generaci v této oblasti a právě proto by Evropa měla zásadním způsobem podporovat výzkum v této oblasti. Děkujeme a nyní má slovo pan Párňo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážený pane komisaře. Ano, tak je to dohoda, ano, pokud jde o biopaliva první generace, ano, původně to vypadalo blákavě, ano, nebudeme využívat benzín, jsme si mysleli a tak dále. Ovšem, bohužel, jak víme, tak cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. A pane eh, komisaři, já jsem skutečně rád, že jsme se otočili zády těmto biopalivům, které skutečně měly bio pouze v názvu. My samozřejmě, ano, pokud chceme o tuto oblast iluku, my jsme tam chtěli mít určité závazné cíle, i pokud je o COP21. Zde v podstatě si myslím, že jsme dosáhli první dobré signály. Ano, chceme podpořit eh, například eh, naši oslabenou ekonomiku, hospodářství a tak dále. Všem nic není ideální. Samozřejmě, že já bych si byl přál i to, aby iluk byl začleněn do všech těch kritérií udržitelnosti biopaliv, abychom zde měli určité závazky závazné eh, cíle, pokud jde o kvalitní biopaliva nové generace. Ovšem samozřejmě tento kompromis představuje pouze určitou etapu. Máme zde například už stropy, uvidíme, jak to bude vypadat, pokud jde o novou generaci biopaliv, která by měla nahradit první generaci biopaliv. Čili ano, Evropa konečně si uvědomuje to, že agrobiopaliva nejsou odpovědí na eh, klimatické změny a nyní je to na členských státech, například Francie do roku 2020 my chceme vytvořit 150 eh, tisíc nových pracovních míst například v oblasti pokročilých biopaliv. Čili myslím si, že toto je veliká výzva, opravdu veliká výzva, která nás čeká v prosinci v Paříži na COP21 a doufáme, že naše dnešní rozhodnutí půjde správným směrem. Děkujeme a nyní paní Gerling. Thank you, Mr. President. Děkuji, eh, pane předsedo, eh, a děkuji eh, mnohokrát panu zpravodajovi za celou tu odvedenou práci na tomto tématu. Ti, kteří to sledovali za minulého období i za tohoto, vědí, jak to byla dlouhá cesta. Jsem rád, že jsme se dostali nakonec. Asi nikdo si nechce vzít odpovědnost za tu dohodu z roku 2008 na desetiprocentním eh, limitu. Eh, to byl strašný nápad a já jsem rád, že jsme se dobrali vůbec těch 7%, protože my jsme tady vytvořili obrovskou nejistotu mezi investory. A to by opravdu mělo být ponaučením pro tento parlament. Pokud se pokusíme eh, udělat něco, co eh, má být dlouhou dobu, eh, tak to musíme odhadnout správně a držet se toho. Je nefér, když vytáhneme špunt několik let před koncem. Takže jsem rád, že jsme se dohodli alespoň na 7%. Druhá věc, faktory ILUK. Eh, spousta lidí tady eh, eh, lituje, že to nebude, se celé nebude započítávat a že se potom budou podávat jenom zprávy. Já jsem velice ráda, protože je jasné, že to vědecky zatím není příliš podložené. Ta matematika nesedí, ten model nefunguje. Já s radostí přijmu započítávání, až se to podaří správně prokázat. Zatím to tak není. Poslední věc, které jsem se chtěla dotknout, je vyjednávání parlamentu v této věci. Jak říkám, klobouk dolů před panem Torvalcem.

proto prosím podpořte pozměňovací návrh který by alespoň snížil podíl tradičních biopaliv na six procent. děkuji. bohužel bez mikrofonu. Já jsem v roce 2008 byl eh, mluvčím své frakce. Eh, nyní se obracíme úplně jiným směrem, musíme myslet na ochranu spotřebitelů, investorů bohužel bez mikrofonu. Budu muset začít ještě jednou. Dobře. Není už je to lepší. Tak dobře. Pane předsedo, Dovolte mi, abych nejprve poděkoval panu zpravodaji. Výsledek je lepší, než eh, říkal. Je to dobrá střední cesta mezi ochranou spotřebitelů, investorů a požadavků, které eh, vycházejí eh, z tohoto parlamentu. Především je v roce 2008 kladl pan Turmes. Já, já jsem byl mluvčí v roce 2008 a tehdy bylo známé, jak tedy bio, biopaliva paliva ovlivňují skleníkové plyny. Mně ten výsledek připadá dobrý, kompromis je dobrý. E, cíle, které zadal výbor pro průmysl, které schválil v prvním čtení, byly dosaženy. E, zohlednění ILUK, e, změny v tomto smyslu tedy byly zamítnuty, protože tu není dostatečná eh, míra vědeckých poznatků. Vytvořili jsme tedy předpoklad pro budoucnost. Strop ve výši 7% je eh, dobrý, byť tedy je vyšší, než si parlament původně přál. Konvenční biopaliva eh, mají tedy jistotu, pokud jde o investice. Kromě toho se snažíme podporovat biopaliva druhé generace, nicméně půl procenta to není dostatečné dostatečně ambiciozní. Zároveň eh, eh, lituji toho, že tu není zvláštní cíl pro bioetanol a kromě toho pozitivně oceňuji, že cíl sahá až za rok 2020. Celkem za to si myslím, že je to dobrý vyvážený kompromis mezi trhem a snížením emisí CO2 eh, a nyní je na tahu pan komisař. Potřebujeme tedy cíle, které budou sahat až za rok 2020. Děkuji. Gracias. Děkuji. A nyní paní Kadenbach, prosím. Vážený pane předsedo, pane komisaři, Kompromis můžeme přijmout buď s plným přesvědčením, anebo ho můžeme považovat za přijatelný. Já osobně to vidím tak, že je to spíše přijatelné, je to lepší než dřív. E, často se, klade, e, často se mě ptají, proč jsem proti biopalivům, když to zní tak dobře. Já si myslím, že mnoho z nás bylo přesvědčeno o tom, že hlasujeme pro něco dobrého. Nicméně ukázalo se, že v podstatě tady došlo ke změně, že Eh, místo toho, abychom produkovali potraviny pro lidskou eh, potravu, eh, začali jsme jimi plnit naše nádrže. Museli jsme zjistit, že klimatická bilance těch biopaliv, agropaliv neodpovídala tomu, co jsme očekávali, ale bohužel to vedlo k tomu, že se tedy začala půda využívat jinak, a to nejen v Evropě, ale také ve třetích zemích a vystavili jsme se riziku, že to, co jsme v dobré víře před deseti lety schválili, se eh, obrátí ve svůj protiklad. 7% to je přijatelný kompromis. Dneska jsme často zaslechli, že potřebujeme určitou jistotu, pokud jde o plánování investic. Já si myslím, že ta jistota plánování je poměrně veliká, pokud jde o těch 7%. Já osobně si myslím, že by stačilo 6%, byla bych za to radši. Musíme vzít v potaz jednu věc a e, to tu také vícekrát zaznělo, že to bude pokračovat dál, že tedy e, potřebujeme inovativní produkci, musíme investovat do výzkumu, který zajistí mobilitu, ale zároveň budeme, bude co možná nejméně zatěžovat životní prostředí. To je tedy cesta do budoucna. Děkuji. No. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, milí kolegové, milé kolegyně. Nejprve mi dovolte, abych poděkovala panu zpravodaji a také lotyšskému předsednictví a komisi, abych jim poblahopřála k výsledku jednání, která nepochybně nebyla jednoduchá. Podpora Eh, biopaliv eh, tedy musí vypadat tak, že nemůžeme biopaliva první generace úplně vyloučit po všech těch investicích, které tady proběhly. Proto mě tedy ten výsledek připadá přiměřený. Já si ještě pamatuji na nadšení, se kterým zelení eh, schvalovali ty původní návrhy, chtěli pokrokovější, ambicioznější cíle. Nicméně všichni mají právo na to, aby změnili svůj názor. Potřebujeme tedy nové, nová pravidla pro ochranu klimatu, potřebujeme zároveň ale eh, ochranu pro eh, investic, které již proběhly, potřebujeme eh, snižovat emise skleníkových plynů, a potřebujeme snižovat závislost na fosilních palivech. Kromě toho musíme vyhodnotit dopad nepřímé změny ve využívání půdy, tedy systému ILUK.

Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, to nařízení z roku 2009 a obě dvě směrnice eh, jsou zrcadlem toho, jak někdy legislativní činnost Evropské unie může ovlivňovat hospodářství. My teď se stahujeme z toho, co mělo být tehdy na pořád. Ten desetiprocentní cíl podíl, paliv, eh, podíl biopaliv v dopravě byl jasný. Lidé eh, si vzali úvěry, eh, postavili továrny. Já hovořím o těch zemích, kde surovinou byly zemědělské plodiny. Nehovořím o, o těch instalacích, které byly vybudovány za, tedy na zpracování palmového oleje. U nás například máme eh, eh, bílkoviná krmiva, která eh, nedovážíme tedy v podobě geneticky modifikované soji, ale která jinak dělá IUC v Jižní Americe. Musíme prostě dobře zvážit všechny právní úpravy hospodářské činnosti a energetiky zároveň. Podívejte se na to, že tady plítváme třetinu potravin. Část při eh, sběru a část jako odpad potom nepoužitý. V Evropě vyhazujeme kolem 90 milionů tun potravin, mimo jiné eh, přepracovaných potravin, zpracovaných potravin. Ty je třeba někde vypěstovat, vyrobit. A nemůžeme říkat, že jenom z důvodu biopaliv omezujeme uh, uh, přístup k potravinám. My ty, těmi potravinami totiž také ještě plítváme. Uh, a nejhorší energie je ta, která je nevyužitá. Musíme tedy eh, dělat takovou politiku, která umožní eh, omezit objem nevyužívané energie, ale zároveň nesmíme ten hospodářský systém eh, nastavovat špatně. To musíme jednoznačně rozhodnout. Děkujeme. A nyní má slovo pan Zorinio. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. I když tato směrnice v podstatě je přednici ještě předtím, než jsme začali hovořit o energetické unii, tak si myslím, že bychom se na to měli podívat trošku novýma očima, nové perspektivy v této oblasti, které vidíme, obnovitelné eh, energie, energetická eh, eh, účinnost, inovace, výzkum a ty návrhy, které zde vidíme, si myslím, že jsou docela dobře vyvážené, protože žádáme Evropskou komisi, aby předložila ambiciozní cíl, pokud jde o využívání obnovitelných obnovitelných energií, především v oblasti dopravy do roku 2020. Samozřejmě, že se musíme snažit využívat pokročilé technologie, novou generaci biopaliv, minimalizovat konkurenci s jinými sektory, především potravinovým sektorem. Dále jsou to emise skleníkových plynů a tak dále a tak dále. Nesmíme zapomínat ani například na elektromobily. Toto je ambiciozní cíl v další z těchto oblastí. Můžeme i zde využívat obnovitelné zdroje energii spolupracovat s biopalivy v této oblasti, podstatě dosáhnout vysokokvalitní energie v oblasti bezpečnosti, dále to bude energetická bezpečnost a zvýšení konkurenceschopnosti Evropské unie na eh, začátku této nové éry v oblasti dopravy. Do roku 2020 všechno to, co uděláme, v podstatě bude takovým dobrým základem pro to, abychom byli průkopníky v této oblasti, určité transice, určitého přechodu v energetické oblasti. My musíme být ambiciozní. A tento dokument si myslím, že umožňuje Evropskému parlamentu tu pozitivně přispět. Děkujeme. Pan Beled má slovo. Děkuji. Děkuji, eh, pane eh, předsedo, pane komisaři, dobré eh, dopoledne. Můžu říct, že můžeme být rádi, že po letitých vyjednávání máme konečně dohodu o biopalivech. Palivech nevíme, že není dokonalá ale eh, eh, každopádně eh, takzvaná moderní balipeva, která nezatěžují zemědělství a neženou potraviny nahoru, tam nejsou podpořena. Čili to by, byla, to by byl zisk pro životní prostředí a odstranění těch špatných vedlejších efektů tohle prostě eh, není. Po, po, je třeba podpořit eh, moderní eh, biopaliva. Tato dohoda ovšem také dává jistotu výrobcům konvenčních biopaliv, kteří dostanou čas na to se připravit, aby přešli na ta ekologičtější moderní biopaliva. A potom eh, ještě musím říct, že jsme eh, spokojeni, že tohle je také eh, reforma směrem k obnově, k výrobě energie z obnovitelných zdrojů dalších. A musím říct, že je to první důležitý krok správným směrem, směrem k té energetické soběstačnosti, což je věc, na které vy, pane komisaři, budete muset v nadcházejících letech, měsících a letech pracovat. Muchas gracias. Señor... Děkujeme, říká pan předseda. Pan Sofoli má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Celá léta jsme diskutovali o budoucnosti biopaliv v Evropské unii a Evropský parlament nyní bude konečně hlasovat eh, o tomto tématu, který by měl vyslat zásadní signál v oblasti boje proti klimatickým změnám a um, Eh, volání po zelené ekonomice, inkluzivní, eh, inteligentní růst. K tomu nikdy nemůže dojít, pokud bude přetrvávat stávající situace, to znamená tradiční biopaliva, která využívají eh, půdu, která by mohla být využita jiným lepším způsobem pro produkci potravin, dále je to deforestace, odlesňování, kterému čelíme. Podíváme-li se na obrovskou prudký odpor ze strany rady, tak musíme uznat, že je to asi nejlepší možný kompromis a krok správným směrem k těm ambicioznějším cílům do budoucna. Výzva Eh, pro Evropu, která čeká na parížské konferenci, je stát se průkopníkem v této oblasti, v boji proti klimatickým změnám, podporovat eh, zelenou ekonomiku, férové, spravedlivé, udržitelné politiky, které bychom zde měli implementovat, jinak krize nepřekonáme a nikdy nevytvoříme nové pracovní příležitosti. Děkujeme, pan Lenz. Pane předsedo, Milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi, abych poděkoval všem kolegům, kteří se věnovali této problematice a po dlouhých kontroverzních diskuzích vytvořili kompromis. Jsem rád, že se nám podařilo dosáhnout schody s radou a domnívám se, že celkem za to je ten výsledek uspokojivý. Biopaliva významnou měrou eh, přispívají k použití eh, alternativních zdrojů energie, ke snižování emisí CO2. Kromě toho nám napomáhají v naší snaze eh, být nezávislejší na dovozu energie. Pokud jde o biopaliva první generace, tak tady jsme podle mého názoru našli zodpovědný kompromis. Rozhodující je, aby naše politická rozhodnutí byla důvěryhodná a dlouhodobá. Potřebujeme totiž jistotu plánování pro eh, drahé a dlouhodobé investice. Eh, faktory ILUK byly zahrnuty pouze do zpráv, nebyly započítány. Já si myslím, že to je dobrá volba. Díky tomu jsme získali čas na to, abychom předložili ještě eh, lepší vědecké studie. Na základě této zprávy jsme tedy vytyčili směr, směr před ehm, Musíme chránit eh, životní prostředí, nesmí to jít tady na úkor životního prostředí. Děkuji a nyní paní Kumpola. Minulla on ilo toimia parlamentissa biotaloustyöryhmän puheenjohtajana ja siksi olen tyytyväinen, että olemme... Já jsem tady předsedkyní eh, skupiny pro eh, tuto záležitost a proto jsem velmi ráda, že jsme dosáhli kompromisu, o kterém můžeme hlasovat. Cílem by mělo být to, aby bychom se dívali eh, do roku 2020, ale také na období, které nastane po období roku 2020, protože rok 2020 se přiblíží velmi rychle a já si myslím, že do té doby bychom měli být schopni snižovat emise CO2 v oblasti dopravy a zároveň nevytvářet tlak na produkci eh, potravin. Eh, myslím si, že tímto způsobem můžeme využívat například lesnictví. Eh, tedy produkci eh, z lesnictví. Já si myslím, že tím bychom mohli snižovat emise CO2. Bohužel současný návrh nám neposkytuje dostatečnou jistotu, neposkytuje jistotu eh, průmyslu v tom smyslu, jaké budou budoucí cíle. Litujeme toho, že tu nemáme závazné cíle, protože je tu tedy velký manévrovací prostor pro jednotlivé členské státy. Ve Finsku je to tak, že při snižování emisí jsme již dosáhli 10 Zajistí komise to, že bude dobře fungovat vnitřní trh s biopalivy? Děkuji. Senora Kestinger. Děkuji a nyní paní Kestinger. A pane předsedo, i já bych chtěla poděkovat eh, panu zpravodaji, připojit se k těm, kteří přivítali tento kompromis. I já se obávám, že tato diskuze Eh, je z části vedena ideologicky. Eh, naše doma, naši domácí producenti nemají jistotu plánování a myslím si, že celá situace je velmi obtížná. Kompromis, který máme před sebou, je přijatelný, ale nestačí to. Jsou to první kroky správným směrem. Já osobně považuji za důležité, abychom i nadále podporovali bioetanol a velmi se, jsem se podívala nad jednorozměrnou diskuzí, která se o tom vede, protože například v Rakousku je e, tedy bioetanol považován za velmi důležitou složku která, která je v této souvislosti k dispozici. Pokud jde o faktory ILUK, tak e, tomu jsme se mohli vyhnout, protože e, z vědeckého hlediska je to velmi sporné. Samozřejmě, že můžeme diskutovat o tom, jaké dopady to v posledku má. Ráda bych se připojila ke kolegyni, která hovořila přede mnou a která hovořila o tom, že musíme myslet i na období po roce 2020, protože potřebujeme opatření, která skutečně sníží emise skleníkových plynů z emise CO2. E, a Důležitá je také podpora inovativních biopaliv, to bych chtěla eh, ještě jednou zdůraznit. Myslím si, že právě to je budoucnost v oblasti biopaliv. Měli bychom tedy vynaložit mm, veškerou snahu na to, abychom eh, podporovali jejich výzkum a vývoj. Děkuji. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice rád, že se můžu stručně vyjádřit k tomuto důležitému tématu. Eh, od té doby, eh, co eh, komisař Kaneta nastoupil do úřadu, tak se snaží zdůraznit důležitost vytvoření Evropské energetické unie tím, že vytvoří tedy Evropskou unii uvnitř unie, vytvoří trh pro energie a podpoří biopaliva. Musíme říci, že snižování emisí není dostatečně dobré dostatečně rychle. Eh, stále více tady bude eh, kamionů na silnicích a je třeba to řešit. Jak říkají kolegové v EPP, tohle je dobrý kompromis, protože nevylíváme dítě eh, s vaničkou, protože bychom, tím, že bychom diskriminovali biopaliva první generace, ale vydáváme signál, že pokročila biopaliva také musí být zavedena. Je třeba také snížit i luk a dát eh, právní jistotu investorům. A, a eh, říci jim, že tohle je třeba dělat, pokud eh, chtějí zůstat v čele do budoucna. Já jsem se setkal s řadou investorů, kteří vidí, že jsme přišli o příležitost, kdy jsme nevyužívali odpad eh, v minulosti a doufám, eh, že se nám eh, podaří toto zohlednit při dalším budování energetické unie. Děkuji a tím se dostáváme k poslednímu zapsanému řečníkovi a teď nezapsaní řečníci po minutě. Pan Bogovič. A ver. Señor Pan Bogovič? Děkuji. Já podporuji tento kompromisní návrh. Jedná se o odpověď e, na problém, který e, vznikl vzhledem k e, tomu, že naše cíle byly příliš ambiciozní. ILUK je negativním eh, dopadem eh, a potraviny jsou stále dražší. Musíme eh, poodstoupit a když se budeme zamýšlet nad energetickou unii a energetickou koncepcí, tak opravdu musíme se snažit dosáhnout svého cíle, a sice šetřit energii. To je náš primární cíl. V, obravě, v oblasti dopravy tohle má největší potenciál jsou tady problémy, které, eh, tedy cíle, které jsme si eh, stanovili i z technického hlediska a tento návrh nás dovede ke eh, zlepšení v oblasti technického rozvoje. Také musíme se zamýšlet nad elektrickými auty. Jsem si jistý, že pokud tam uděláme zásadní pokrok, tak se nám podaří pokročit i u úspor energie. Takže elektřina ve vozidlech, to je cesta vpřed. Děkuji. Teď paní Grapíny. Děkuji, eh, pane předsedo. Já bych poděkovala a, a velice panu zpravodaji. Hmm, myslím si, že eh, on nebude úplně eh, spokojen s dosaženým výsledkem, ale myslím si, že vždycky se musíme zamýšlet nad tím, co znamená odmítnutí. Tohle je velice složitý problém, to, o čem se tady dnes bavíme, a proto Nemůžeme eh, dosáhnout kompromisu, který eh, by uspokojil všechny, ale já si myslím a jsem přesvědčená, že eh, k tomu musíme přistupovat méně politicky, ideologicky a musíme k tomu jít trošku rozuměji a rozhodovat ve prospěch našich občanů. A myslím si, že tohle je dobrý krok směrem vpřed. Musíme zohledňovat potřebu inovací, ochranu investic a proto si myslím, že vy, pane komisaři, musíte Junckerovu komisi přesvědčit opravdu o tom, že je třeba posílit výzkum v této oblasti. Bez něj nebude pokrok. A potom energetické cíle, to je důležité. Musíme si se zamyslet nad tím, jak tohle ovlivňuje občany. A také je tady důležité právo na Čili tenhle kompromis jde správným směrem. Samozřejmě ne všechno bylo vyřešeno, všechny problémy, ale myslím si, že můžeme docela dobře říci, že jsme dosáhnout, dosáhli pokrok. A já budu hlasovat pro. Děkuji. Damos la palabra al señor Jakovič. Ani uh, eh, pan uh, Děkuji, vážený pane předsedo. Hned na úvod bych rád řekl, že naprosto souhlasím s touto zprávou. A to i proto, že přesně vím, že autor této zprávy, pan Torvalds, učinil všechno proto, aby se podařilo najít kompromis. a aby tedy hlas parlamentu zazněl co možná nejsilněji. Já jsem se angažoval ve věcech, které jsou z hlediska této zprávy velmi důležité, když jsem působil v exekutivě ve své zemi. E, my jsme se tedy snažili na Istri e, o produkci a uplatňování biopaliv první generace. Myslím si, že diskuze o inovativních biopalivech je velmi důležitá. To je to, na co bychom se měli soustředit. Rád bych vyzval, vyzval všechny, abychom využívali veškeré odpadní uh, suroviny uh, na biopaliva. Děkuji. Pan Glesos. Pane předsedo, biopaliva jsou velmi důležitá. Jsou důležitá z hlediska ochrany životního prostředí, mohou zároveň přispívat ke snižování emisí CO2 a zároveň mohou pomoci při snižování oteplování, boji proti globálnímu oteplování. Protože i to může mít souvislost s, se zemětřesením, ke kterému nyní došlo eh, v Himalájích. To, že tají ledy na pólech. Eh, kromě toho je tu více vypařování, což vede eh, k většímu množství srážek a země, které jsou položeny níže, eh, by se mohly úplně ztratit. A já, si, já se domnívám, že to je tedy závažné a že jsme si ještě neuvědomili všechny tyto dopady. To znamená, že bych rád alarm vyslal signál a řekl, že musíme všechna potřebná opatření přijmout nyní. Pan Turmes? Äh, Děkuji. Co zpravodaj pro obnovitelné zdroje energie, mě samozřejmě zajímá to, co z našeho dnešního jednání vzejde. Samozřejmě, že celkem za to, to není žádný zázrak, je to poměrně slabé. Äh, to nesouvisí ani tak s námi, ale spíše s pozicí rady, která ani nepřišla. Myslím si, že musíme omezit první generaci biopaliv, protože je tady přílišná konkurence s výrobou potravin. 7% je vysoká eh, hranice, možná je to příliš, eh, ale dobře. Za druhé potřebujeme jasnou metodologii pro to, abychom tedy dobře propočítali mm, bilanci, eh, pokud jde o emise CO2, protože jinak nemůžeme k tomuto tématu přistupovat vědecky. A za třetí, a já si myslím, že tady komise a možná i vy, pane komisaři, máte jasný úkol. Potřebujeme bezpečnost z hlediska plánování a z hlediska provádění investice. Právě proto se domnívám, že by komise pro, po tomto uh, slabém výsledku v nezávazném cíli ve výši půl procenta, že by tedy komise se měla chopit iniciativy a měla by se soustředit na to, jaké eh, finanční zdroje jsou v oblasti společné zemědělské politiky, v oblasti výzkumu a vývoje. To by mělo být propojeno s Junckerovým investičním plánem, protože potřebujeme investice v Rumunsku, Polsku, možná i na Ukrajině, eh, právě pokud jde o druhou a třetí generaci biopaliv. Děkuji. Bien, toma la palabra ahora el señor comisario. Adelantalo. říká pan předseda. A nyní má slovo pan komisař, prosím. Děkuji. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Rád bych poděkoval všem za příspěvky do této diskuze. Zaznělo zde mnoho různých bodů a myslím si, že to jasně poukázalo na to, jak obtížná jednání to byla, bylo dosáhnout tohoto nesmírně citlivého kompromisu. Mnoho lidí se o tom zmínilo, jež je pravda, že ne, všichni můžeme být stoprocentně spokojení. Ovšem, tento konečný výsledek by měl vést ke snížení environmentálního dopadu a pomoci nám v přechodu k pokrokovějším biopalivům. Samozřejmě, že i ambice v oblasti energetické unie jsou součástí ambicí komise pana Junckera. Ano, chceme být průkopníky v této oblasti. Toto je ovšem strategie, která vyžaduje určitě určitý přechod celého našeho energetického systému, zanechat za sebou odvětví, která jsou poháněna právě fosilními palivy například. Musíme za sebou zanechat zastaralé business modely, musíme samozřejmě implementovat pokročilé technologie, musíme mít nízkou uhlíkovou stopu, nízký dopad iLooku, musíme mít opravdu jasnou mapu do budoucna, jasný postup. A tento energetický balíček, který předloží komise, by, měla zahr- by měla zahrnovat, by měl zahrnovat i biopaliva do nového scénáře i po roku 2020 integrální přístup, integrální přístup k obnovitelným energiím je velice důležitý. Můžeme se poučit ze všech výsledků, který jsme dosáhli v této oblasti. Ještě jednou děkuji za slovo. Pane předsedo, děkujeme a nyní má slovo pan zpravodaj, pan Torvaz. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rád bych poděkoval i panu komisaři Kanětemu. Naslouchal jsem této debatě a v Evropském parlamentu občas jako kdybychom se dívali na film Serča Leoneho, to vypadá pro nás. Některý, některé to je to Bad, Good and Ugly, jako ten film a pro některé to znamená Few Dollars More. V určitém ohledu si myslím, že všichni, kdo jste vystoupili, hm, v podstatě jdou správným směrem. Ne ve všech aspektech, ale aspoň v některých. Ne úplně všechno jsme vyřešili. Nepovedlo se nám vyřešit všechno, to zásadní, co mělo být vyřešeno. Pan komisař Kaněte se k nám určitě vrátí možná za dva roky. Ne pouze kvůli energetické unii, ale i kvůli tomu, že technologický pokrok, který zde vidíme, ke kterému dochází, v realitě je skutečně nesmírně rychlé. My vůbec nevíme, kam nás to dovede, které, a jaké možnosti budeme mít po dvou, po třech letech od dnešního dne. Ano, ovšem vyřešili jsme alespoň jednu věc. Co jsem chtěl říci? Tím, že jsme vyřešili alespoň jednu věc. Můj přítel, pan Fjellner, řekl stabilna spírle eh, švédsky, stabilní pravidla hry. Čili nepovedlo se nám vyslat alespoň signál toho, že Evropská unie by měla být stabilní pravidla pro naše odvětví, pro průmysl, protože nebudeme-li mít taková pravidla, tak technologický vývoj, jeho rychlost bude znamenat větší riziko toho, že naše odvětví nás budou opouštět, půjdou někam jinam. A to jsme alespoň vyřešili. Všem. to, že jsme to vyřešili a zároveň zde na druhé straně vidíme velice rychlý pokrok v jiných oblastech, tak to je takové velice křehké, velice ošemetné a právě proto, pane komisaři, máte všechny důvody k obavám. Čeká vás hodně práce a jistě se mezi nás vrátíte do budoucna a budete budete se snažit vyřešit problémy, které budeme mít v budoucnosti na stole a je jisté, že takové problémy budou existovat. Všem vám děkuji za velice zajímavou rozpravu a tento náš boj pokračuje. Děkuji. Gracias, señor ponente. Děkujeme, pane zpravodaji, blahopřejeme k této k této práci a tím končíme toto téma na našem dnešním programu. Hlasovat budeme dnes odpoledne. Bien, el siguiente punto del orden del día es el relativo. Podle pořadu jednání následuje další bod. A sice doporučení